Milí kolegové, začneme náš druhý panel výboru tak 3. Takže ještě jednou bych rád přivítal všechny naše členy, pozvané hosty a samozřejmě také všechny přítomné v tomto sále, kteří přišli na jednání výboru TAX 3 a čemu se budeme v rámci slyšení věnovat. Budeme se věnovat v rámci prezentací základním klíčovým eh, výzvám, které jsou spojené s podvody v oblasti v DPH. Nejdříve bude hovořit pan Neven Mates, člen eh, účetního dvora který vedl mimo jiné audit, který se zabýval otázkou, zdali Evropská unie se efektivně snaží vypořádat eh, s podvody DPH v rámci EU. Poté bude hovořit paní Majte Fabregas Fernandez, eh, vedoucí eh, oddělení zabývajícími se otázkami nepřímých daní z DG Taxud a zabývá se tedy otázkou také Eh, konce přechodného režimu a eh, zabraňování právě podvodů typu kolotoč. Poté bude hovořit paní Alma Olofsdotter ze švédské eh, daňové agentury a také předsedkyně sítě Eurofisk a Eurofisk bude mít tedy prezentaci s názvem Mohou členské státy prostřednictvím své spolupráce zlepšit boj proti podvodům eh, v rámci DPH a podvodům typu kolotoč a také nakonec bude hovořit pan Richard Murphy, vedoucí Eh, Tax Research UK a bude se zabývat otázkou, jakým, eh, jak je to možné, že nejsme schopni najít eh, řešení pro oblast podvodů v DPH. Takže já bych v tuto chvíli předal slovo panu Neves, Nevenovi Matesové. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Děkuji mnohokrát za to, že jste mi dali možnost hovořit o zjištění naší zprávy týk, zabývající se právě podvodu DPH a také těch pos, importních postupů. Eh, samozřejmě, že eh, v tuto chvíli, jelikož také poskytnu a poskytnul jsem eh, některé písemné odpovědi, tak se zaměřím na ta zjištění. Takže jaké jsou ty největší mezery v oblasti eh, podvodu DPH? Jde tedy hlavně o tedy oblast eh, importu. Jde o automatické e, začlenění vlastně e, údajů DPH, vlastně to, o čem hovořilo také komise, to znamená, jde o to zaplat, začlenit a zapracovat to do posledních podměňacích návrhů týkající se správní spolupráce, což je něco, s čím e, souhlasila i rada, ale ještě to nebylo zveřejněno. Takže díky tomu vlastně zjistíme, že vlastně ty údaje z celních úřadů dostaneme také do našich na naše daňové úřady a všechno bude moci být křížově přeskománo. Tyto pozměňovací návrhy by měly tedy začít platit také od 1. ledna 2020. A tento nový právní rámec bude samozřejmě muset být v, první řadě uplatněn, to je ještě před námi. A to je rozhodně velmi důležité. Je velmi důležité, aby tedy to nařízení začalo efektivně být uplatňováno a to co nejdříve. E, za druhé, když se podíváme tedy na tu e, oblast v rámci EU, na to intrakomunitární uplatňování e, v oblasti boji s podvody v DPH, tak samozřejmě se musíme podívat na efektivitu spolupráce mezi daňovými úřady eh, členských států. A jsme velmi rádi, že komise v podstatě eh, schválila naše doporučení, to znamená eh, více monitorovacích návštěv na základě hodnocení rizik. A od roku 2017 v podstatě Evropská komise už začala s těmito monitorovacími mizemi v deseti členských státech. A závěry těchto monitorovacích eh, na, nebo na závěr těchto monitorovacích náštěv Evropská komise přijde se svými doporučeními. Já už jsem v podstatě už také v naší zprávě uvedl tedy, s jakými doporučeními eh, jsme naprosto stotožněni s komisí. Ale je třeba samozřejmě zajistit ještě lepší, eh, zlep, více zlepšení. Samozřejmě potřebujeme více spolupráce mezi hospodářskými a soudními institucemi a také institucemi eh, uplňujícími právo mezi všemi členskými státy. To znamená, daňové úřady v jednotlivých členských státech se nemohou s těmito problémy mm, vypořádat. Ani dokonce bilaterální spolupráce mezi finančními úřady není dostatečná a efektivní, protože eh, velmi často samozřejmě tyto podvody využívají právě eh, několik různých eh, členských států pro své podvody. Proto je velmi důležité, aby právě úřady Evropské unie na úrovni EU byly posíleny. To znamená, my navrhujeme spolupráci, která teda také vychází z, naši, z doporučení z naší speciální zprávy. To znamená, jde o to, aby daňoví úředníci se dělili o své informace také se Europolem a OLAFem. Eh, také máme tady samozřejmě novou směrnici, která vlastně eh, posiluje také ehm, eh, roli Eh, našich úřadů. Také potřebujeme zlepšit eh, statistiky pro na eh, oblast podvodů DPH. Bohužel v tuto chvíli neexistuje nebo není prováděna žádná systematická snaha na úrovni EU. Hovoříme o těch takzvaných top-bottom estimates. Nicméně já si myslím, že tady právě tato metodologie má opravdu velmi mnoho problémů, protože ono to velmi často vychází z našeho hodnocení šedé ekonomiky v jednotlivých státech, eh, což eh, samozřejmě je velmi těžko měřitelné už eh, jaksi ze své podstaty. Eh, to znamená, že my samozřejmě vycházíme z toho, že tady tady existuje nějaká šedá ekonomika, ale je těžko měřitelná. To znamená, eh, from bottom up je tedy ta eh, metodologie, která se v tuto chvíli používá, nicméně problematická. V některých málo případech, ve kterých takovéto hodnocení od některých členských států máme, zjišťujeme, že existuje tedy velký rozdíl mezi těmi hodnoceními top bottom a bottom top. To znamená, že my vlastně vyzýváme komisi eh, k tomu, aby vlastně tyto statistiky začaly být eh, schromažďovány eh, koherentním a konzistentním způsobem. Eh, v tuto chvíli eh, například Belgie a Spojené království už pravidelně zveřejňují eh, tyto statistiky a možná, že bychom se mohli naučit nebo poučit ze zkušeností těchto dvou států a nějakým způsobem tu metodologii sjednotit. A nakonec ještě chci zmítit jednu věc. Co se týče toho současného systému sdílení informací celních úřadů. Podle smlouvy vlastně celní úřady mají své informační zdroje. Nicméně v souvislosti s tím systémem, který funguje v tuto chvíli, ta situace je taková. Členský stát eh, dovozu vlastně si ponechává 20% na pokrytí svých nákladů. Nicméně v tuto chvíli ještě neexistuje zcela jasná eh, souvislost mezi eh, těmito 20% a reálnými náklady, což eh, vlastně je poměrně nešťastné. Když se podíváte v podstatě na Um, uplatňování nebo na, na to hodnocení jako takové. Ve chvíli, kdy prostě vy jste součástí jednoho členského státu, tak vlastně ty daňové úřady fungují takto. Ve chvíli, kdy tady ten, ten má, máte například 100, eh, eh, tak je pravda, že samozřejmě všichni budou chtít těch 20 a eh, ve chvíli, kdyby tedy mělo dojít k nějakému eh, jaksi rozdílu, tak ten příjem bude, eh, bude vlastně bude pozměněn. To znamená, chci říci, že tady v tuto chvíli se eh, ty, mm, ta část eh, těch vybraných celních poplatků neřídí reálnými náklady. A v čem spočívá ten další problém? Ve chvíli, kdy vy si necháváte těch 20%, tak vlastně vybízíte k tomu, aby vlastně docházelo k dalším eh, podvodům. To znamená, že samozřejmě těch věcí, které k tomu vybízejí, je více, ale toto je jeden z těch systémů nebo problémů, který k tomu vybízí. A dále, další věc, kterou jsme zjistili, je to, že samozřejmě tady existuje souvislost s tím systémem hodnocení a poté také ta nešťastná situace, že ten systém samotný v podstatě vůbec nepodporuje tu řád, to řádné hodnocení a přeskum těch rea, toho reálného dovozu. To znamená, ve chvíli, kdy vy si ponecháváte 20%, tak to je opravdu velmi, velmi drahé. To bude v podstatě ten to bude v podstatě největší náklad. Já si myslím, že to je prostě opravdu příliš vysoká částka, která není, neodpovídá vůbec reálným nákladům. Toto samo o sobě, nebo dobře, Ono to prostě nevyřeší problém. Možná, že to trošičku sníží rozsah toho problému, ale nevyřeší to ten problém jako takový. A já teď tady nebudu hovořit sám za sebe, je to v té naší zprávě, ale ve chvíli, kdy chcete ten problém vyřešit, tak musíte opravdu více vycházet z těch reálných nákladů. To znamená, že ten současný návrh komise říká, že těchto 20% by mělo být sníženo na 10% a poté by to mělo být také kompenzováno vlastně eh, vyššími investicemi ze strany EU. Takže toto jsou v každém případě ty největší problémy, ke kterým eh, v rámci naší zprávy eh, ubíráme pozornost, nebo to, je, to jsou ta hlavní zjištění. Děkuji, pane Matesi. Takže a nyní bych dal slovo paní Majte Fabregáš Fernandez, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem nesmírně ráda, že vám mohu prezentovat názor komise v této oblasti zásadní problematiky DPH podvodů v EU a zároveň pohovořit o iniciativě komise, tak aby jsme zefektivnili tento systém, posílili vnitřní trh a aby to byl systém, který by nepodléhal DPH podvodu, aby jsme vytvořili takovou jednotnou oblast pro DPH. Je to velice důležitý zdroj příjmů, národního rozpočtu a zároveň vlastních zdrojů EU. V roce 2016 v 28 výnosy z DPH představovaly asi 1044 miliard eur což je 18 všech daňových příjmů členských států. Ovšem každý rok velké částky těchto očekávaných výnosů eh, v důsledku podvodu mizí. Na základě statistik víme, že v roce 2015 ta propast v oblasti DPH představovala 151 miliard eur což je více než 12 veškerého očekávaného objemu DPH příjmu. Samozřejmě, že to ale není jenom důsledku DPH podvodu, například bankroty nebo finanční nesolventnost, různé pronevěry a tak dále. Ovšem, 50 miliard eur to je částka, která nám mizí každý rok z národního rozpočtu eh, kvůli těmto podvodům. Tyto obrovské prostředky, tyto ztracené obrovské prostředky samozřejmě znamenají obrovský proces praní špinavých peněz. Je to například podobné jako ty případové studie problematiky Panama Papers. UK eh, parlament eh, ve Velké Británii přišel se zprávou ohledně elektronického obchodování a problému s DPH podvody ve kterém rovněž volají potom, aby členské státy spolupracovaly v této oblasti a bojovaly proti tomuto nešváru. V té britské zprávě se hovoří o jedné miliardě až 1,5 miliardy britských liber, které ztrácí Velká Británie v důsledku těchto podvodů. Takže jak vypadají iniciativy Evropské komise v tomto ohledu? Evropská komise samozřejmě bere problematiku DPH podvodu velice vážně. Předseda Juncker chce, aby došlo k posílení vnitřního trhu v tomto ohledu. Je to jedna z priorit jeho mandátu. Občané i podniky by samozřejmě měli platit v spravedlivou dáně do systému, to je jasné. Komise ale neustále zdůrazňuje to, že členské státy by měly aplikovat pravidla DPH. Několikrát eh, jsme to zmínili v různých eh, případech vyhýbaní stanovým povinnostem, zdůraznilo se to v problematice Panama Papers – Dále to byly problémy například, kde komise vedla řízení pro porušení povinnosti u různých prodejů, eh, aerolinek a tak dále. Ecofin se do mluvila na tom, jak už se o tom zmínil i pan Mates 22. června o všeobecné, přijal všeobecný přístup k návrhu komise, kde by daňové úřady měly komplexnější pravidla k dispozici, komplexnější informace a zabránili eh, podvodům typu MTIC. Členské státy hm, by prováděly společné analýzy rizika, společně detekovaly eh, tento organizovaný zločin a bojovali proti němu. Tento nový návrh znamená i sdílení informací s OLAFem, Europolem, daňovými orgány, tak aby skutečně se vytvořila taková frontová linie boje proti těmto podvodům. My potřebujeme tento právě právní základ pro umožnění sdílení informací mezi těmito orgány. Parlament nyní zkoumá tento návrh ve výboru ECON. Již došlo k mm, vydání stanoviska. My čekáme na konečné stanovisko parlamentu. Administrativní kapacity jsou rovněž nedostatečné mm, a právě proto tento stávající systém je mnohem labilnější. Právě proto komise přichází s návrhem změny DPH systému, pokud jde o takzvané B2B eh, dodávání zboží mezi obchodníky v rámci EU. Bude to teda založeno na zdaňování cílové, v cílové zemi. To znamená, že si. To znamená, že vlastně tento stávající systém bude rozšířen i na přeshraniční transakce. Pokud jde o eh, přeshraniční podvody DPH, právě ty bychom měli snížit tímto postupem o 40 miliard eur, tímto novým systémem. Snažíme se tento přechodný systém DPH změnit na definitivní režim. Nová pravidla budou kombinována i s zavedením, alespoň v té prvé etapě, takzvaného konceptu eh, certifikované zdanitelné osoby. Tento status eh, bude mít pouze důvěryhodná osoba, kterou za tuto bude považovat místní daňový úřad eh, pouze při, získ, při obdržení těch, toho zboží, poté dovolíme překročení hranic bez pod, bez zaplacení DPH. Tento status prostě bude eh, udělen pouze důvěryhodným subjektům. Eh, v této souvislosti Evropská komise v říjnu 2017 přijala legislativní návrh, který kromě jiného zahrnuje základní principy tohoto stálého, trvalého, definitivního Eh, režimu, to znamená eh, princip destinace, dále to, zda daný klient má ten speciální status důvěryhodného pláce daně a tak dále. Toto si myslíme, by mohlo zjednodušit tento systém, který bude definitivní a odolný vůči podvodům. Tento první návrh, po něm následoval další návrh z 25. května letošního roku ohledně směrnice která obsahuje detailní technická opatření potřebná pro praktickou implementaci tohoto eh, stálého režimu. Rada a parlament, eh, doufáme, budou pokračovat v, tom, v práci nad tímto eh, tématem velice rychle vzhledem na obrovské rozsahy tohoto podvodu. Samozřejmě, že boj proti podvodům je jednou z priorit komise, musíme ale reagovat na dva základní prvky Jednak je to kapacita daňových úřadů při prosazování těchto pravidel a spolupráce při boji proti DPH podvodu a dále je to samotný systém DPH. Administrativní akce jsou zapotřebí pro boj proti nedostatkům v DPH, ovšem nejsou dostačující pro přeshraniční boj proti DPH podvodům. Tento systém musí být modernizován a kompatibilní s interními z pravidly interního trhu. Takže tím vám děkuji za pozornost a těším se na spolupráci později. Děkujeme, vážená paní ředitelko, za tento pohled komise a nyní to bude Eurofisk, švédský daňový úřad, paní Alma Dotyr. Prosím, dávám vám slovo. Thank you. Chair and members of the Tax Committee. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo, a ráda bych poděkovala celému výboru za to, že jste nás pozvali, pokud jde o přeshraniční boj proti DPH podvodům v EU. Já bych ve své prezentaci nejprve hovořila o roli Eurofisku v tomto ohledu a především těch kolotočových podvodech MTIC. Systém DPH v Evropské unii podléhá podvodům, především podvodům kolotočového typu. MTEC podvody se vyvíjely v posledních desetiletích a stávají se zásadním problémem v Evropské unii. Tyto eh, sítě jsou velice komplexní, složité, je zde mnoho trhu a je velice obtížné odhadovat skutečné ztráty Přeshraniční náklady představuje především asi 50 miliard ztrát, tak jak to eh, odhaduje Evropská komise. Právě proto je zásadní, aby jsme bojovali proti tomuto podvodu, detekovali ho a to, co nejdříve MT karuselové podvody zahrnují společnosti, které, jsou, eh, které působí v několika členských státech eh, a které se zapojí do těchto různých sítí. Je zde silná, efektivní mezinárodní, teda bezsilné mezinárodní spolupráce. Samozřejmě tento problém bude čím dál tím rozsáhlejší. Tato síť Eurofisk byla eh, ustanovena eh, nařízením 904 z roku 2010 a posiluje administrativní spolupráci mezi členskými státy v boji proti organizované, organizované DPH podvodům, především kolotočovým podvodům MT. Je to síť pro rychlou výměnu cílených informací mezi členskými státy. Všech 28 členských států se zúčastňuje na této sítě, ale mohou samozřejmě si zvolit, eh, na kterém pracovním poli budou působit, zároveň se rozhodnou například ukončit jejich účast na této síti. Jakmile pracuje na určité pracovní skupině, tak poté samozřejmě musí eh, pracovat aktivně, tak jak bylo dohodnuto eh, členy této pracovní skupiny, to znamená uploadování, downloadování těchto dat ze sítě Eurofisko, ale zároveň poskytování zpětné vazby ohledně informací, které získali. Každý členský stát designoval alespoň jednoho, eh, jednu kontaktní osobu Evropisku jakožto kompetentního eh, kompetentní kontaktní osobu, která má možnost výměny informací v tomto ohledu. Zároveň jsou to zjevně informace, které se týká i národních analýz, různých eh, rizikových oblastí a všech relevantních informací, které se týkají podvodu DPH. Informace, které sdílí eh, tato síť, se vymění pouze mezi těmito kontaktními úřady Eurofisku a mezi mm, a každý členský stát jmenuje zároveň jednu kontaktní osobu na národní úrovni, který, mm, která může hlasovat eh, tak jak si přeje členský, členský stát na eh, schůzích Eurofisku. V současné době je síť složena eh, ze skupiny Eurofisk a z pracovních skupin. Eh, role skupiny Eurofisk je mimo jiné v přiřazovat práci eh, do těch jednotlivých pracovních eh, skupin. Skupina eh, Eurofisku, nebo předseda Eurofisku je zvolen z styčných důstojníků národních, kteří se účastní Eurofisku. Pokud jde o ty pracovní oblasti, tak ty se mohou měnit v závislosti na dané potřebě. V současné době jich je šest. Každé má koordinátora a e, ten je samozřejmě e, jeden z zúčastněných e, pracovníků. Například začalo to v roce 2010, kde jsme se začali zabývat konkrétními schématy, která zásadně ovlivňují příjmy z DPH v EU. První oblast se týká podvěry MTIC, včetně všech zboží a služeb Eh, ta pracovní oblast 2 se týká podvodu v eh, nových eh, způsobech dopravy, včetně automobilů, lodí a letadel. Třetí se týká zneužívání procedury 42.0.0 z celního kodextu. Zástupci daňových zpráv i cel se účastní dvojky i trojky. Čtyřka to eh, jedná jako eh, mm, taková eh, mm, pozorovatelná a sbírá informace o nových trendech a vývoji v vzorců podvodů a také technikách a přístupech v boji proti DPH, proti podvodům s DPH. V letech 2016-2017 byly založeny nové pracovní oblasti nebo nové pracovní skupiny. Vzhledem ke globalizaci daňové eh, úřady eh, čelí eh, neustále výzvám. v 5 byla vytvořena v roce 2016 k výměně informací a, poznatku o přeshraničním elektronickém obchodu v tomto rapidně se rozvíjejícím oboru. Nové obchodní platformy a nové platební platformy představují výzvy pro daňové úřady, tak aby eh, se sledovaly a odhalovaly nové eh, vzorce eh, rizik a podvody. No, modely podvodů v oblasti elektronického obvodu, takže je tady také závažné riziko pro eh, eh, vyhýbání se placení DPH a podvodů eh, v tomto sektoru. Pracovní oblast 6 byla vytvořena v roce 2017 k implementace takzvané analýzy transakčních sítí v Eurofisku. Cílem TNA je podpořit fungování Eurofisku a zefektivnit eh, celou síť. TNA zautomatizuje eh, výměnu informací v Eurofisku a očekává se, eh, že zlepší schopnost členských států vysílat časná varování a poskytovat zpětnou vazbu a kvalita, spolehlivost a bezpečnost informací sdílených se zvýší. TNA bude vizualizovat eh, ty karuselové eh, sítě a má eh, také zrychlit jejich odhalování. TNA má být plně funkční hm, v rámci té pracovní skupiny 6 do konce druhého čtvrtletí 2019. Eurofisk určitě eh, přispěl k eh, snížení eh, stát na DPH v EU, ale navzdory snahám jednotlivých členských států k, v oblasti boje s podvody s DPH a uzavírání mezinárodní spolupráce mezi danými e úřady. Ten problém je stále velice rozsáhlý vzhledem ke své složitosti a rychlosti podvodu a zapojení nových trhů. Kromě velkých ztrát na DPH ve členských státech organizovaný Zločin této oblasti může také ovlivňovat důvěryhodnost eh, trhu a přispívat k eh, nekalé hospodářské soutěži eh, v EU, například na trhu s emisními povolenkami došlo ke ztrátám asi 5 miliard na DPH jenom za 18 měsíců v letech 2009 až 2010. Také trhy s elektřinou a plynem byly ovlivněny. Eh, samozřejmě tohle se netýká jenom eh, intrakomunitárních transakcí, ale také eh, zboží, které přichází z neevropských zemí do EU, zejména v rámci procedury 42.0.0. Také transakce vývozní a dovezní byly propojené s karuselovým podvodem. To si vyžaduje rozšířenou spolupráci mezi celníky neevropskými zeměmi a aktéry na trhu. Navzdory různým snahám na, v boji s těmito podvody ta hrozba stále e, zůstává. E, řada členských e, států zavedla sektorově specifickou obrácenou daňovou povinnost, takzvanou reverse charge, v minulých letech, ale nejsou žádné známky, že by se rozsah podvodu z DPH v EU zmiňoval i když eh, reverse charge eh, prospívá i jednotlivým členským eh, státům v zastavení podvodu z DPH, tak se přesouvá ty podvody, ty podvody se přesouvají do jiných trhů nebo do jiných členských států. Obyčejně eh, daňová eh, zpráva zodpovídá za eh, vyměřování a výběr DPH a hraje ústřední roli v prevenci a odhalování daňových podvodů. Informace, které si daňové úřady vyměňují v rámci sítě Eurofisk, jsou důvěrné, tak jak to stanoví článek 55 nařízení Rady 904 2010. Tam je stanoveno, že informace tam vyměňované budou eh, pokryty eh, úředním tajemstvím a budou eh, stejně chráněny mm, jako obdobné informace podle vnitrostátního práva a ve státě, který je obdrží také je lze využívat v trestním stíha, při trestním stíhání a vyšetřování. Ovšem, možnost sdílet tyto informace ještě před zahájením trestního šetření se liší v jednotlivých členských státech. Možnost je využívat tyto informace. Definice organizovaného zločinu a kriminálních organizací eh, je eh, eh, k nalezení v různých dokumentech v EU. V karuselové podvody MTIC vždy byly považovány za zločin páchaný organizovanými kriminálními skupinami. Podle Europolu se odhaduje 460 miliard eur Eh, každodenních, eh, každoročních ztrát na DPH eh, působí organizovaný zločin. 2%, 2% z toho z těchto skupin stojí za 80% těchto podvodů MTIC. Takže závěrem je, že tím, že veškeré agentury a sítě odpovědné za boj s podvody MTIC Eh, když budou eh, spojeny tedy a na národní a na evropské úrovni, tak eh, to přinese větší příležitosti k efektivnímu zastavení karuselových podvodů s DPH a minimalizuje to daňové ztráty a možnost a maximalizuje možnost je stíhat. Děkuji vám a teď pan Richard Bauer. Děkuji vám za pozvání. Já eh, se zabývám eh, podvody SDPH a mm, eh, tou daňovou mezerou v rámci projektu Horizontu 2020, zkracovaného jako COFERS. V tomto celém procesu jsem se zabýval celým, celou řadou otázek na makroekonomické úrovni. Mm, nehovořil jsem, ne, neplánoval jsem si, že budu mluvit o některých otázkách Mm, které jste mluvila, takže tak trochu změním tu eh, svoji prezentaci, kterou jsem zaslal, protože některé věci už zde zazněly. Eh, ptali jste se, eh, proč jsme nezastavili ten problém. To je důležitá otázka. Jednou z odpovědí je docela jednoduše, že jsme nezměnili zákon v oblasti DPH, protože jsme slyšeli, že to se má změnit na základ cílové země. To by bylo nesmírně efektivní. Očekává se, že 40 eh, miliard eur eh, díky tomu se vybere navíc a velká část těch eh, chybících 50 miliard se najde. Také jsme slyšeli, že ta mezera by ale mohla být 120 až 150 miliard, tak jak to odhaduji já. A když se podíváte na stínou ekonomiku, tak by to mohlo být 135 miliard. Všechna tahle čísla se tedy tak pohybují kolem této oblasti. A to znamená, že i když vyřešíme tento problém, tak eh, nám tady bude eh, mm, zbývat velký problém. Pokud se podíváme na britská data, a tam ty mají asi nejlepší data o, o té mezeře v oblasti DPH, o nevybrané DPH, tak tam 62% eh, ztráty vzniká v důsledku stínové ekonomiky. 10% je z prodeje na dálku, 10% z chyb daňových poplatníků, 10% z nespásených dluhů a jenom 4% mají, má být kriminální aktivita, což je eh, tak nízké, že eh, eh, v daňový úřad to ani nechce vykazovat. A jenom 1% je vyhýbání se DPH. Daňová profese, a já jsem úřední účetní, mm, není tedy zde velice efektivní. Takže eh, mm, tady jde o to eh, zaměřit se na daňovou, eh, mm, tedy na stínovou ekonomiku. My jsme eh, tedy eh, neodstranili nevybranou DPH, protože jsme eh, propítli hodně času, na rozdíl od řady jiných daňových otázek. Zabývali jsme se mezinárodním rozměrem otázky, ale musíme pamatovat, že domácí zneužívání daňových předpisů je také významné a to podceňujeme. Pokud se podíváme na relativní důležitost, kterou členské státy přikládají této otázce, tak pouze 14 ze 28 členských států eh, v současné době odhadují eh, nebo se snaží odhadnout eh, ty, tu nevybranou DPH. Některé z nich se zaměřují jenom na DPH, a, a někteří eh, se zabývají, eh, na, na, eh, se na to dívají směrem z hora dolů. Já si myslím, že to je správně. Já si myslím, že všechny nevybrané daně by se tak měly posuzovat. Nevylučuji ten přístup z, hola, z dola nahoru, ale myslím si, že to by ještě přidalo něco navíc. Když se podíváme na ten odhad Komise pro celou EU, tak pokud členské státy nebudou řešit otázku doma a No to v rámci své vlastní ekonomice, eh, která eh, je postižena těmi ztrátami, tak nechápu, jak můžou mít efektivní strategii celkově na řešení té otázky. Já bych eh, doporučil vašemu výboru, aby eh, předložil legislativu, která bude požadovat, aby eh, nevybraná DPH a nevybrané jiné daně se vypočítávaly v každém členském státě. A to říkám docela jasně, protože pokud přicházíte o DPH, tak DPH je daň z obratu, zejména pokud, a týká se to zejména národní ekonomiky. A asi většina z vás zná učitnictví, já ho znám velmi dobře. A pokud nezaznamenáváte obrat, eh, tak eh, nezaznamenáte eh, ani daň z příjmu a platby sociálního zabezpečení a tak dále. Takže jakmile jednou přijdete o DPH, tak nedostanete platby ani za toho ostatního. A tam ty náklady jsou tedy mnohem širší. A je tedy podstatné, aby se tím země začaly zabývat. A v současné době bohužel tak nečiní. A to je pro mě ta největší otázka, které čelíme. V Mm, ještě jdu o krok dál a, a potrhnu, co už jsem eh, eh, řekl. Eh, nejenom, že řada úřadů s tím nic nedělá, ale nemá zdroje, aby to řešili, když něco odhalí. Takže to, že daňové úřady nedostávají dostatečné zdroje, je třeba řešit. Máme velké problémy v řadě států, kde se daňové úřady považují spíše jako nákladová, za nákladová střediska než za výnosová střediska. Já nechápu tuto logiku. Pokud mi něco přináší peníze, tak to eh, chci. A přesto eh, si myslíme, že se daňové orgány musí omezovat. Tak tato logika pro mě je naprosto zvrácená a je třeba i změnit. Pokud eh, máme řešit problémy v domácí ekonomice, tak myslím, že musíme vyřešit celou řadu problémů. Za prvé, podívejme se na Portugalsko a jeho model, kdy každý prodej má být elektronicky oznámen domácím úřadům. Já si mimochodem myslím, že to funguje. Máme některé výhrady eh, k celému tomu podávání eh, výkazu online, eh, ale pokud je o hlášení, hlášení obratu, tak to je velice základní. Mně se líbí celkové to, že ta účtenka se stane takovou součástí účtenkové loterie. Myslím si, že to je určitá zdráhavost, jestli to funguje, nevím. Nechám se eh, přesvědčit, ale eh, každopádně stojí eh, za to se nad tím zamýšlet. Ale zdaleka nejdůležitější otázka, kterou řešíme, je, že trpíme podvodem s, odpodní, s chybějícím obchodníkem. Nejenom, že nám chybí některé obchody těch nekalých subjektů, ale někteří obchodníci nám chybí úplně. Eh, když se podívám na Británii, kterou znám nejlépe, eh, tak 400 tisíc firm v Británii je, eh, v, nepodává daňové přiznání a výkazy tak, jak to vy Eh, žaduje právo, ani také nikdy nedají informace o koncových vlastnicích. Takže tady máme obrovskou díru, kde alespoň 10% eh, velkých firm nikdy nepodává informace eh, v souvislosti se svými obchody. Alespoň polovina nikdy nepodá žádné informace za celou dobu svého života. Takže budou obchodovat, existovat a pak zmizí a nikdy o nich nebude nic vědět. U nás máme 5 milionů OSVČ a jejich výnosy jsou pod národním průměrem, pod národní eh, minimálním mzdou. To znamená, že i tam je eh, eh, jasné, že nevykazují se příjmy. Musíme je tady donutit, jak to udělat. Je, způsobem je automatická výměna daní v domácím prostředí. V posledních 15 letech Eh, já jsem založil eh, síť daňové spravedlnosti eh, na podporu automatickou výměnu informací s daňovými ráji, abychom se pokoušeli odhalit nelegální prostředky v těchto místech. Ale to tež neděláme ve vlastní ekonomice. Takže například banka Barclays na Kajmanských ostrovech teď musí hlásit do Británie, pokud nějaký zákazník tamní bydlí v Británii a, a, neposkytne inform- a poskytne informace o, tuto, o této firmě v kterou vlastní. Ale pokud ten člověk eh, bydlí v Londýně a udělá to v Londýně, eh, tedy má tu firmu v Londýně, tak to eh, nemusí dělat. Takže ten systém, ta infrastruktura je k dispozici doma a ten systém, musíme to rozšířit na veškeré domácí bankovní účty, kde jsou nepravidelné vklady, což a také to musíme rozšířit na všechny mm, obchodní platformy na internetu. Pokud bychom to udělali, tak by lidé věděli, že šance na v odhalení se e, zvýší. E, výzkumy v USA ukazují, že pokud si lidé myslí, že je velmi malá šance, že informace o jejich e, příjmech budou automaticky podány úřadům, tak je jenom 50-60% Eh, šance, že oznámí eh, zdroj těch příjmů, ne objem těch příjmů, ale zdroj, jenom zdroj. Pokud si myslí, že to bude automaticky oznámeno daňovému úřadu, tak eh, pravděpodobnost toho odhalení nebo toho informování je asi 90%. A proto musíme automaticky si vyměňovat, vy, vyměňovat informace. Nepotřebujeme mnoho informací. Ty banky mají informace o koncových vlastnících ale eh, firmy eh, si mohou podat v Británii, eh, co chtějí a může jim to projít. Takže banky musí ověřovat eh, konečné vlastníky a dávat to daňovým úřadům a daňové úřady musí mít dostatečné prostředky, aby to zpracovali. A tak můžeme dohledávat eh, chybějící okodníky, protože jedině tak eh, vyřešíme tento problém a budeme podporovat ty poctivé podniky, které to konkurenčně ohrožuje, což je jeden z dalších základních cílů celého procesu. Děkuji. Děkuji, pane Murphy. Děkuji, děkuji všem řečníkům za jejich úvodní slova a teď otevíráme rozpravu, takže jako vždy budeme mít pětiminutové sloty, to znamená pět minut maximálně na tu otázku a poté ten zbylý čas na odpověď a pokud v rámci toho rámci, který je k dispozici, můžeme tedy využít ještě další čas. Takže pan Niedermayer za EPP. Děkuji, děkuji, děkuji samozřejmě všem našim hostům za to, že přijali pozvání na naše jednání. Samozřejmě jde o daňové otázky a jak jsme o tom hovořili dnes ráno, tak je, je to také úzce propojené také s zločineckou činností. Eh, pro mě z toho vyplývá, že v podstatě ten obchodní režim intra-EU hraje opravdu klíčovou roli. To znamená, eh, moje první otázka na všechny panelisty. Ptám se. Vidíte, nějakou možnost, jak by se mohl v podstatě vlastně změnit ten režim DPH přes hraniční v rámci EU a zdali by to tedy mohla být eh, ten efektivní způsob, jak se začít vyhýbat těmto podvodům. Dále se ptám, zdali se v podstatě divíte tomu velkému odporu ze strany členských států pro tento nový režim a jakým způsobem tedy se v podstatě vypořádat také s tou velmi vysokou eh, mírou nedůvěry důvěry, která existuje mezi finančními úřady a státy jako takovými. Můžeme začít s účetním dvorem možná, anebo někdo jiný z vás se chce ujmout slova. Prosím, tak prosím, pan Mates, prosím. Ano, ano, rozhodně ten eh, obchodní režim, který eh, zmiňujete, eh, ono to je opravdu spojené s velkými výzvami. A nejsem si úplně jistý, že ten současný eh, systém, ten digitální systém v podstatě funguje tak, eh, jak by měl, nebo zdali by tedy dosahoval stejných výsledků. To znamená, že pokud opravdu zajistíte, že všechny ty transakce budou součástí toho informačního systému, hlavně tedy co se týče toho dovozu, tak to by v podstatě byl systém, který by zajistil v podstatě zodpovědnost toho konečného příjemce. To ono by už to takhle mělo fungovat v podstatě v té zemi příjemce. To znamená, přechod k systému, v němž by daňové úřady členských států a které v podstatě eh, jak si shromažďují tedy ty zisky, které poté se dostávají do země příjemce. No, ono to nebude jednoduše přijatelné pro ty zúčastněné strany, protože tady máme poté ty země, které mají tedy poté tu možnost obdržení toho zisku, no tak samozřejmě s tím nebudou <laughs> souhlasit. Teď nevím ani, jak těžké by to bylo tedy na politické úrovni. A přitom tady máme daleko jednodušší řešení v podstatě udělat všechno pro to, aby ten systém VIS v podstatě byl opravdu řádně přetransformován, protože tady ty možnosti už eh, jsou. Myslím si, že bychom tím vyřešili ty obavy, které v tuto chvíli existují. Nic víc k tomu v podstatě v tuto chvíli nemohu dodat, jak jsem již eh, říkal. Samozřejmě to nebude jednoduché. Nebude to jednoduché zajistit, že ty zisky daňové, ty daňové příjmy podstatě budou vybírány jedním státem a budou poté posílány zpět do jiného státu. Já si to nedovedu moc eh, představit. Ten a posilování toho současného systému by prostě mohla, ve chvíli, kdybychom ten současný systém opravdu posílili, tak si myslím, že bychom se efektivně s mnohými problémy mohli vypořádat. Děkuji, děkuji. Možná, že na to ještě někdo zareaguje, ale prosím, ještě další. Pan Marfik tomu chce něco říct? V souvislosti s tou první částí otázky, eh, tady nemáme v tuto chvíli alternativu pro ten současný DPH režim. Eh, za druhé, co se týče té politické vůle, to jste vy také zmínil. Já jsem před několika lety napsal knihu The Joy of Tax. Ne úplně všichni chápali ten humorný eh, název té knihy, ale šlo v podstatě o politickou vůli, protože já jsem říkal následující. Daň je v podstatě způsob, jakým způsobem politici mohou vlastně přetransformovat ekonomiku, za kterou jsou v podstatě zodpovědní. Takže um, oni by mohli opravdu využít daňovou politiku pro dosa dosahování svých politických cílů. Bohužel, ale spousta politiků ještě stále v podstatě vnímají jako nějakou um, překážku, jako nějakou zátěž Eh, místo toho, aby to tedy vnímali v podstatě jako nějaké aktivum, aktiva pro eh, politiku a také pro eh, posilování státu. To znamená, já si myslím, že tady politikové opravdu nedělají nic pro to, nebo nechápou to jako něco, co může být využito také v prospěch celé společnosti. Nevím, kolegyně, chcete k tomu něco říct nebo ne? Dáme slovo komisi. Děkuji, děkuji. E, e, ráda bych odpověděla na tu otázku, která byla položena komisi, co se týče tedy těch základních stavebních e, kamenů, o kterých, nebo které prezentovala komise v říjnu minulého roku. Ano, je pravda, že ty první reakce ve Radě Evropské unie ze strany členských států vlastně zaznělo, že my souhlasíme s tím principem, aniž bychom znali ten, eh, ty detaily. To je to je prostě velmi složité to eh, říci a to je i ten důvod, proč Evropská komise se snažila pokročit opravdu co nejrychleji. To znamená, že vypracovala opravdu detailní návrh, který, by, který vlastně upřesňoval, v čem spočívají ty hlavní stavební eh, eh, kameny. 25. května tedy tento návrh byl předložen a ta debata v tuto chvíli již začala, tedy co se týče toho definitivního režimu. Co se týče nedostatku důvěry mezi členskými členskými státy, což je něco, co zmínil pan Niedermayer, ale hovořil také o tom pan Mates, to znamená i ten one-stop shop, mm, který byl zmíněn tak tady můžeme říci, že Mini One Stop Shop už v tuto chvíli funguje. A ty informace, které dostáváme z členských států, klientů jsou ve smyslu, že jsou spokojení, že ten systém opravdu funguje. To znamená, že v tuto chvíli se k ním dostávají příjmy, které se k ním v minulosti nedostávaly. V prosinci Rada Evropské unie také odsouhlasila balíček DPH e-commerce, což znamená zavedení vlastně one-stop shop také pro oblast eh, e-commerce. A my tady víme v této oblasti, že tady samozřejmě je velmi důležité, aby existovala vysoká úroveň důvěry mezi institucemi a členskými státy. To znamená, tady v tuto chvíli chceme změřit, nebo chceme v podstatě posílit ještě ještě společné audity. Na tom se shodly členské státy také minulý pátek na ekosolku. To znamená, eh, proto, abychom byli schopni spolupracovat, pracovat všichni společně, tak potřebujeme také provádět i společné eh, audity. To je velmi důležité. To je opravdu velmi důležitý krok, který jsme učinili. A kromě toho Evropská komise začala s organizováním setkání s vedením finančních eh, úřadů a daňových úřadů členských států. Eh, takové setkání proběhlo v Tesalonikách už a všichni, všichni vlastně ředitelé daňových úřadů se v Tesalonikách setkali, aby probrali vlastně ty eh, nejdůležitější témata, která je třeba nějakým způsobem eh, vyřešit. A to tady jde přesně vlastně o budování té vyšší míry důvěry a víle vůle tady a tak, abychom se v podstatě připravili na dosažení té, té, toho jednotného prostoru DPH. Děkuji, sadé kolega, děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji také panelistům za skvělé příspěvky. Takže mám na, na všechny panelisty otázek eh, související s tou iniciativou Evropské komise v oblasti DPH. E, je to v podstatě ten nový e, nástroj, v podstatě to, e, toho subjektu, který je povinen platit daně, to znamená tam, kde vy vlastně můžete v podstatě udělat ten statut toho důvěryhodného poplatníka. Eh, tak eh, ptám se, zdali tady to, ten CTP model je jaksi něco, co je eh, účinné a pokud ne, tak jakým způsobem ho změnit, to je tedy velmi konkrétní otázka. Poté samozřejmě, že tady členské státy jsou poměrně zdrženlivé, tak myslíte si, že by riziko podvodu DPH by ještě narostlo, pokud by tento model nebyl implementován? A poté ještě otázka na pana Marfiho. Vy hovoříte tady v tuto chvíli o tom, že bychom tady potřebovali digitální eh, rejstřík vlastně v oblasti e-commerce. Eh, a já se tady tady zamýšlím nad tím, zdali by tyto metody mohly pomoci také při boji s jinými podvody, například eh, různé ty daňové podvody v oblasti dividend. Eh, tady vlastně víme, že dánské a německé finanční úřady přišly opravdu, opravdu o stovky milionů euro v této oblasti. Co se týče tedy té první otázky, Chce se k tomu někdo vyjádřit? Chcete začít možná tou druhou otázkou a poté mm, se můžete ještě zamyslet a říct něco k té první. E, tak jestli dovolíte, tak ano, řeknu něco k té druhé. Nebo velmi stručně k té první otázce. Ano, co se týče toho modelu CTP, tak eh, ten se mi líbí, nicméně samozřejmě určité obavy tady mám. Samozřejmě musíte nějakým způsobem jak si potvrdit nebo stvrdit eh, svůj status. Samozřejmě, že tady prostě to může být problematické a možná, že tady samozřejmě ano, vlády musí nějakým způsobem poskytnout podporu eh, rostoucím podnikům, pro které by to mohlo být prostě zátěží, takže ano, samozřejmě a co se týče eh, té otázky spojené s digitalizací a digitálním trhem, tak to je zcela zásadní a klíčové. Eh, ať už tady používáte blockchain nebo cokoliv. To, to co je nejdůležitější, a ještě jednou, co se týče těch, ani, ani tady nejde o ty konkrétní detaily. Jde o to, aby si lidé uvědomili, že ty informace jsou prostě vyměnové. Jde v podstatě o chování, chování spotřebitelů a lidí zapojených do toho systému. No, by bylo velmi důležité nebo zajímavé, kdybychom tady měli tedy informace ze strany bank, tak aby v podstatě chom zjistili, zdali opravdu tedy podniky eh, poskytují ty řádné eh, statistické údaje nebo údaje, které potřebujeme Samozřejmě je, že je tady vždycky nějaká, nějaká ta možnost eh, chyby, to znamená, že eh, tady máme samozřejmě kapitál, eh, který nějakým způsobem se pohybuje v rámci prodeje. To znamená samozřejmě, že tady ve chvíli, kdyby se začaly srovnávat ty toky peněz, tak by tady nějaké rozdíly byly, které bychom nějakým způsobem eh, byli schopni také vyřešit ve většině případů. Ale jde o to v podstatě tady ty informace mít, aby všichni byli také schopni vysvětlit ty rozdíly. A teď, co se týče těch, kteří pomáhají eh, podnikům, já jsem byl účetním 20 let. To znamená, ve chvíli, kdy vy v podstatě děláte něco, co není v souladu s tou e, eh, legislativou, no tak prostě někdo přijde a bude to zkoumat. A já jsem říkal v podstatě eh, k klientům, že samozřejmě prostě někdo přijde a bude se to muset vysvětlit. Ve většině členských států státech. V podstatě ty kontroly eh, v, v oblasti DPH se navýšily, takže ano, digitalizace má samozřejmě také dopad na ty konkrétní metody. Ve chvíli, kdy víme, kdo obchoduje, tak jsme také schopni identifikovat, kde existuje to riziko, protože tady samozřejmě jsou rozdíly mezi tím, co, eh, o čem spravuje tedy ten podnik a o těch informacích, které dostáváme od banky. Takže já eh, jsem například by stál i za těmi, eh, za, za tou iniciativou v podstatě mít ty eh, zprávy pro jednotlivé státy právě v oblasti vyhodnocování a identifikování eh, rizik, protože samozřejmě tady jsou čísla, ze kterých můžete vycházet. Děkujeme. Za komisi, paní Fabregáš. Děkuji, pokud někdo jiný z panelu za CPP, nebo, nebo dobře, tak já bych teda na to reagovala. Návrh komise, já už jsem se o tom trochu zmínila, některé ty informace o CTP, jeden z hlavních principů toho definitivního režimu bude spolehlivost dodavatele. Kromě eh, toho, kde ten, ehm, to znamená, kde v podstatě skutečně eh, ten zákazník je důvěryhodnou osobou definovanou daňovým úřadem, to znamená, že víme, že CTP skutečně zaplatí relevantní DPH v té zemi eh, cílové, to znamená v zemi zákazníka. O tom už jsem hovořila. My jsme tento nový koncept eh, tohoto rámce DPH vytvořili proto, že chceme právě, aby jsme se postupně dostali do toho režimu země, cílové země. Čili zda bychom mohli zlepšit boj proti mm, těmto podvodům? Ano, protože v podstatě ten klient by byl označen za důvěryhodného daňového plátce, skutečně by teda platil tento nový typ DPH. To riziko, že pokud to nebude mm, zahrnuto do návrhu, já už jsem se o tom zmínila. To je v podstatě takový, takové přechodné období k tomu plně definitivnímu stálému režimu. Nyní se o tom diskutuje Eh, na straně parlamentu mezi členskými státy a tak dále. To znamená, jak z tohoto přechodného období, kde funguje CTP, jakým způsobem bychom se mohli postupně dostat k tomu trvalému režimu, aby jsme využili eh, tu, ten princip důvěryhodnosti eh, poskytovatele a zároveň plátce daně. V případové studii, která se zabývala analýzou dopadu, jsme viděli, že CTP by asi bylo dobrým prvkem, nebo že by bylo dobré ho zahrnout do tohoto režimu. Nyní to diskutují členské státy a Evropský parlament, aby rozhodli o tom, jak to bude vypadat v té definitivní verzi. Za EPP zpravodaj. Děkuji vám a přeji vám dobré dopoledne naši přátelé mohou říci, já se omlouvám, že jsem tady eh, nebyl eh, na vaše prezentace, byl jsem na jiném výboru, ale eh, připravil jsem se a moje otázka se týká nákladů na dodržování předpisů v oblasti DPH. Konkrétně pana Murphyho máte se paní Fabrikas Fernandez v Belgii v rámci eh, odhadu eh, podnik eh, průměrně zaplatí 2700 euro za to, aby mohl splnit všechna pravidla v oblasti e DPH, všechen ten zmatek v oblasti e DPH. Eh, jedná se o účetnictví na DPH a přípravu a podávání, eh, eh, potom sbírání informací všech účtů z těch různých národních systémů a tak dále. A je to ještě vyšší náklad pro malé a střední podniky. Teď hovořím tady konkrétně o tom předpisu pro malé a střední podniky. Ty mají ještě vyšší náklady ve srovnání s národními podniky a více než 50 eh, lidí, eh, to znamená 0,57 eh, obratu a v podnicích do 20 lidí eh, na to musí dát 7% obratu, takže eh, eh, v malých podnicích je, ten, je, je, je to obrovský, je, obrovský náklad na dodržování předpisů, zejména pro malé podniky. Samozřejmě má to určitou výhodu, výhodu, že je tady zabudována kontrola pro administrativu a že ale zase na druhou stranu, že to může zcela odrazovat lidi od podnikání. Já se chci zeptat pana Murphyho, jak hodnotí ten stávající mechanismus. Musí se to kontrolovat více, anebo musíme naopak více zjednodušovat? A paní Fabrikas Fernandez, v posledních letech se navrhlo a také realizovalo spousta opatření, například definitivní režim, hlášení transakcí v reálném čase. Všechno to něco přináší, ale samozřejmě to také začne prodražuje eh, dodržování eh, předpisů. Eh, jakou vidíte, jaké vidíte řešení do budoucna? Má, existuje nějaká holistická vize, protože samozřejmě jedná se o spoustu prvků, které se musí zapadat. Thank you. Děkujeme. Takže kdo by se chtěl zhostit odpovědi, kdo začne? Takže pan Mates. Harmonizace legislativy na evropské úrovni by samozřejmě rovněž byla nápomocná v současné době, pokud teda chceme dosáhnout toho definitivního systému, kde daný subjekt musí právě v té cílové zemi požádat o platbu DPH, vzhledem k tomu, že ty, ta legislativa se liší v jednotlivých členských státech, tak samozřejmě ta harmonizace by byla nesmírně důležitá. Samozřejmě ale, že je s tím spojen, jsou s tím spojeny obrovské náklady pro plnění těchto povinností na straně podniku, čili určitá harmonizace by byla nesmírně nápomocná, pomohla by samozřejmě tímto způsobem eh, redukovat eh, možnosti podvodu. Vím, že byl takový návrh eh, unifikovat systém placení daní, který byl nakonec zrušen, protože nedošlo k dosažení dohody, čili pokud jde o formu daňového přiznání, pokud ani zde se formuláře nemůžeme dohodnout, tak víte, to takové ambicioznější projekty prostě jistě nebudou čelit menším překážkám Ovšem unifikovaná, harmonizovaná legislativa v oblasti DPH by jistě byla zásadním krokem vpřed. Podle mě je to způsob, jak postupovat do budoucna. Pan Murphy. Já skutečně si nedokážu představit, za kolik takových daňových přiznání já jsem byl zodpovědný za sebe, za mé klienty v průběhu celé mé kariéry. To skutečně nevím, kolik jich bylo, 27 tisíc eur, ten odhad, ehm, to si myslím, že skutečně je, pří, jsou přílišné náklady, protože v podstatě vlastně každý dokument z DPH prostě musí být ehm, využit pro daňové účely, takže ty další náklady na zpracování DPH ty většinou nejsou až tak ehm, vysoké, upřímně myslím si, že to plnění DPH samo o sobě není až tak um, nákladné, ale dochází tam k chybám a jelikož ty režimy pro malé a střední podniky, ty by mohly být samozřejmě jednodušší. Bohužel v současné době ve Velké Británii se tam eh, se, se to vlastně hrozně zneužívá tyto sítě a právě proto mm, eh, už neexistuje. Možná by samozřejmě tyto sítě mohly být nadále využívány, ale obezřetně, aby nebyly vystaveny zneužívání. Pokud jde o, o nespravedlivý systém v tomto ohledu, tak to je automatické uplatňování sankcí, pokud eh, někdo dodá takové daňové přiznání později. Některé malé podniky prostě nejsou schopny to ustát v dostatečném čase a samozřejmě tam není žádná tolerance a bez ohledu na to, zda je to chyba velká či malá, tak to podléhá obrovským eh, sankcím a to skutečně je nespravedlivé, si myslím. A právě toto, tento problém by měl být odložen od problematiky podvodů, protože tam skutečně to jsou dvě odlišné věci. Jedna je skutečně takovou zátěží a Představuje to až takový strach pro malé podniky, které trpí v důsledku této administrativní zátěže, i když ty náklady skutečně tam nejsou vysoké, čili to bych zdůraznil. Měl by ten systém být zjednodušen? Ano, jistě. Rád bych viděl, aby ten systém byl jednodušší, aby ale ostatní země nenásledovaly našeho příkladu, ehm, pokud teda v tom období, kde jsme ehm, ještě členy EU. My totiž máme vysoký, vysokou prahohodnotu v této oblasti, která představuje obrovský problém pro podniky, protože eh, ne všechny, ne všechny podniky, upřímně řečeno, byly schopny dostat těmito podmínkám. Prostě je to, je to eh, ta nízká prahová hodnota je dobrá, ale samotný systém obratu a vykazování obratu pro malé a střední podniky by měl být zjednodušen. To je podle mého názoru správná cesta za komisi. Pokud jde o náklady pro malé a střední podniky, v současné době probíhá jednání na radě v parlamentu ohledně návrhu, který by měl zjednodušit pravidla DPH pro malé a střední podniky obecně, aby se pomohli těmto podnikům fungovat na vnitřním trhu. To znamená v rámci všech členských států. My, Evropská komise, v našem návrhu právě se snažíme o simplifikaci mm, těchto pravidel. Ty náklady na národní úrovni, ano, pravdou je, že různé členské státy mají odlišné systémy, které by mohly znamenat nebo ne sebou další náklady. Pan Murphy už se o tom zmínil. Podnikům by pomohlo občas, aby mohli plnit potom podobné povinnosti vyplývající z daňových povinností. To znamená, že by nám asi pomohlo, kdybychom mohli postupovat eh, obdobně. V některých členských státech Itálie, Španělsko, myslím, že i Portugalsko, moje země, Nizozemí, mnoho jiných zemí. Vidíme tam takový ten trend u daňových úřadů poskytovat služby daňovým poplatníkům v tomto ohledu buď nějaké informační systémy, které jim pomáhají, nebo proces otázek, odpovědí, umělá inteligence, která pomáhá získávání informací daňových poplatníkům. Mnoho těchto úřadů na národní úrovni už chápe to, že daňový, s daňovým plácem, plácem daně musí mluvit. Nejenom proto, že chce získat ten, tento příjem, co je velice důležitým cílem pro daňové zprávy, ale zároveň, aby tito pláci byli v souladu s podmínkami, které mají plnit a vykazovat a tak dále. Toto je takový ten trend, který vidíme. My, Evropská komise, když přicházíme z návrhy v oblasti DPH, samozřejmě, že na národní úrovni DPH je pouze jednou z mnoha daní, které musí dané podniky plnit. Právě proto my na straně Evropské komise nejsme schopni obejmout celé toto prostředí, protože DPH je pouze jedním článkem celé mozaiky. Pan Maten se o tom zmínil. Ano, existoval takový návrh harmonizace, ovšem členské státy to zamítly. To byl návrh již před několika let do budoucna uvidíme, jak to bude vypadat. Možná bychom mohli harmonizovat alespoň část eh, těchto daní, které by pomohly nejenom daňovým úřadům, ale zároveň by vlastně daňové úřady tímto způsobem pomáhaly i daňovým plátcům, aby plnili všech, řádně všechna ta, všechny ty povinnosti. Za SAD pan Kon. Děkuji za slovo. Já položím otázky německy. Takže děkuji eh, všechny, všem eh, řečníkům a řečnicím za přítomnost. Eh, první otázka se týká v zásadě všech. A sice, jak tu spolupráci národních daňových úřadů a, a Olafu eh, zlepšit můžeme. Eh, eh, v různých debatách s Olafem jsem opakovaně slyšel politování, že národní egoismus přetrvává a že ty lepší informace si nechávají nářad, národní úřady pro sebe, například v německém případě, a Olaf není ten partner, Mm, se kterým by si je chtěl vyměňovat a ačkoliv máme společné cíle. Olaf, myslím, není součástí EU, sítě Eurofisk. Co nám k tomu můžete říct? Aby tam mohl také Olaf se účastnit. A potom otázka na pana Murphyho. Za prvé děkuji, e, že jste e, nám e, tady poznamenal, že finanční úřad v první Eh, eh, linii nesmí být eh, prostor pro ošetření, ale úřad, který naopak vydělává. Sám jsem daňový poradce a, nebo uči, tedy autor a vím, o čem hovoříte. S, ta, také jsem pracoval dříve na finančním úřadě a, a Oni říkali, že reverse charge v Německu v minulosti byl vždycky dobrý způsob, jak ten podvod Mm, potírat eh, specificky v jednotlivých odvětvích. Co si myslíte o tom, kdyby se to nasadilo plošně? Nebo eh, kdyby se eh, rozšířil ten rozsah, aby se zabránilo podvodům s DPH, abychom opravdu je mohli, jim mohli předcházet. Děkuji. Takže děkuji, děkuji za tuto otázku. Já jsem se o tom zmínila ve své prezentaci veškerá spolupráce mezi členskými státy na EU úrovni zlepší možnost boje proti DPH podvodům. V současné době v podstatě ta síť Eurofisk mezi daňovými zprávami umožňuje sdílení těchto informací, ale členské státy samozřejmě, když obdrží tuto informaci, tak je na ní zda poskytnou zdroje, které by efektivním způsobem bojovaly proti tomuto podvodu na úrovni členského státu a zároveň, aby je sdíleli tyto informace s členskými státy. Takže ta otázka Europolu, OLAFu, jistě zda by mohly být součástí této sítě. Víte, nejde o to, zda by měly být součástí této sítě, protože i kdyby tato síť do budoucna měla možnost měnit nebo vyměňovat si informace, tak oni by v podstatě, tyto orgány by nebyly součástí této sítě. A druhá otázka ohledně implementace principu obrácené daňové povinnosti, reverse charge. My jsme ano, viděli, že v těch členských státech, kde došlo k implementaci tohoto principu, byli úspěšní u některých druhů služeb a zboží, ale prostě nezamezuje to úplně podvodům. 13 členských států již implementovalo u mobilních telefonů tento princip reverse charge – a mysleli si, že tím pádem v daném sektoru za, úplně zamezili těmto podvodům. Ovšem to znamená, že ty podvodné společnosti prostě se jenom přesunují do jiných členských států a v rámci těchto karuselových podvodů prostě jsou tam společnosti, které se zúčastňují na těchto podvodech a o daně přichází jiné země. Čili jakmile definujeme tyto ztráty v těch, potom v těch zemích, které neimplementovaly pravidlo Reverse Charge, a tyto společnosti eh, poté samozřejmě nefum, potom operují v těch státech, kde byl tento mechanismus implementován. Čili mm, nevím, no, pokud bychom to měli nějakým způsobem zavést ve všech členských státech, tento princip obrácené daňové povinnosti, nevím, to už je možná otázka pro další prezentaci. Takže pan Murphy. Dobře. Pokud je o tu první otázku, tak to já skutečně nemohu na to reagovat. Pokud je o mechanismus reverse charge, já si pamatuju, když se začal používat, jsem byl mladíkem v té době, ano, mělo to bojovat proti podvodům a vysvětlovali jsme to lidem skutečně, mm, proč to mají dělat, o čem to je a tak dále. V podstatě vlastně to pořád vlastně takto funguje a proto jsou tam možnosti zneužívání v rámci účetnictví. To je v podstatě právě na základě určitých hraničních hodnot nebo tam, kde vlastně zjistit, kde ta fyzická lokalita um, služeb nebo zboží se mění, to znamená na těch hranicích. A my se snažíme, aby ty, ty hranice mm, byly co nejprve nepropustnější, tak aby ty transakce byly správné, řádné na obou stranách této hranice. Čili tomu se věnujeme a to skutečně platí ve všech podv- oblastech podvodných, nejenom u DPH, to v podstatě vlastně z celé této oblasti je to je záležitost daňových rájů a tak dále. My teda chceme, aby jsme věděli, o čem jsou obě ty dvě části té transakce, abychom to pochopili dostatečně, aby to bylo dostatečně transparentní. Víte, ano, tyto ty metody, to znamená například u, u um, reverse charge, bohužel ale jsou i možnosti zneužití a arbitráže. Pokud, ne, pokud nebudeme všichni využívat stejný systém, tak to prostě nebude fungovat. A spoléháte v podstatě na to, že někdo prostě bude postupovat opravdu um, upřímně a uplatnit tento mechanismus živé čáč um, uh, placení daně. Nevím, to asi nemůžeme očekávat. Ano, DPH přeshraničně to možná by eliminovalo tento problém živé čáč mechanismu, ale tam vlastně budete potřebovat teda hotovost, protože právě tento systém eh, eh, reverzního mechanismu měl zabránit eh, těm transakcím hotovostního typu. Já jsem právě myslel, že to mělo být řešení a ne problém, ten mechanismus obrácené daňové povinnosti. Je to takové dočasné řešení, které ale ten problém neřeší, to jsem chtěl říci. Ještě následná otázka, pan Kon, ano, ještě jedna otázka na pana Marfiho. Pochopil jsem vás správně, že ve Velké Británii nemáme žádný externí audit eh, ze strany finančních úřadů. Ne, to neznamená, že by tam nebyl žádný externí audit ze strany finančního úřadu, pokud jste velkou společností například, tak eh, ano, vlastně člen takového daňového úřadu by u vás byl přitom téměř konstantně, ale no, za to budou teda ty subjekty CPP, to skutečně to není ta eh, obava. Oni jsou, ano, on, možná ne, pokud jde o korporátní úniky daní, ale u DPH asi ano. Pokud jde o ten objem vyhýbání státního povinnosti, tak to je skutečně eh, malý objem. Velké společnosti se, se vyhýbají daňovým povinnostem, ale ne, nepáchají nějaké podvody. Ano, bohužel, jelikož ve Velké Británii na straně daňových úřadu došlo k eh, snížení počtu zaměstnanců za poslední deset let asi o polovinu, tak to je právě problém. To znamená, ten počet těch inspekcí eh, u těchto podniků se snížil kdysi, jak každý takový podnik, eh, který platí DPH, očekával alespoň jednou za tři roky takovou inspekci bez ohledu na velikost a nyní je to jednou za 300 let ten, taková pravděpodobnost inspekce, to znamená většina takových podniků nikdy nepodstoupí takovou inspekci DPH úředníka, to znamená, že skutečně nemají žádné obavy, ale ovšem tato obava, tento strach by měl být opětovně obnoven, protože je efektivní a měl by tam být tak, aby skutečně tyto, tyto podniky eh, tento strach měly, protože k těm podvodům dochází každodenně. Dobře, ještě za EPP eh, kolega by se chtěl obrátit ještě jednou na naše panelisty. Já se omlouvám, že eh, ještě eh, tady otěžuji otázku v nizozemštině a ještě ji opakuji. Vy jste hovořila konkrétně o iniciativě Eurofisk a děkuji tedy za to, Eh, že jste vůbec eh, eh, zaměřili v Eurofisk na podvody z DPH, to je dobrý přístup, ale samozřejmě jakkoliv členské státy se účastní, tak se účastní dobrovolně. A tím je to nedostatečně transparentní které členské státy efektivně přispívají a jsou aktivní. Můžete eh, nám eh, říci, eh, jak členské státy nebo které část, členské státy při, přispívají co nejvíce a, a nejméně, když už se všichni teď jmenují osobně, takže do jaké míry je také by, by mohl takový povinnější rámec v rámci Eurofisku pomoci v boji s DPH, kdyby to bylo povinnější pro členské státy. Děkuji. Yes, Mrs. Salastate. Tak paní Salastate. Děkuji vám za otázku. Pokud jde o účast členských států, ano, je pravda, že členské státy eh, se eh, sítě účastní dobrovolně. Ale když se eh, rozhodní, rozhodnou k aktivní účasti té oblasti, tak se zavazují k výměně informací podle toho, na čem se ty pracovní skupiny eh, jednotlivé dohodly. Takže eh, ty jsou součástí eh, vlastně toho, jaké, oni sami si určují, jaké informace se budou vyměňovat. Pokud je o příspěvek do té práce, tak samozřejmě závisí na rozsahu podvodu v jednotlivém členském státu, všech 28 členských států se může účastnit aktivně, ale ten, eh, ta úroveň podvodu se eh, hodně liší. To znamená, že velké země s eh, mnoha podvodnými firmami samozřejmě poskytují informace o více transakcích do systému. Ale je podstatné, že všechny členské státy, nebo aby odhalovaly všechny členské státy informace na, nebo podvody na národní úrovni a informovali o tom i nás prostřednictvím systému. Pokud je o tu druhou otázku, Jo, kdyby to, kdyby to bylo povinné. No, ale to není eh, povinné, jak jsme tedy říkali, eh, ta účast eh, v Eurofisku. Ani výměna těch informací. Takže nemyslím, eh, že by bylo možné to nařídit členským eh, státům, aby se účastnili té sítě. Protože tohle je úplně eh, jako na nich čistě. Ale představte si, že by to šlo. Myslíte si, že, by to, že byste teď pak efektivně i pracovali než dnes? Tak to je hodně teoretická otázka. Já si myslím, že to ani není třeba. Jak říkám, všech 28 členských států eh, se účastní té sítě a prakticky všechny eh, se účastní eh, všech pracovních skupin, takže už dobrovolně hm, poskytují velké zdroje do této sítě, protože zjišťují, že je třeba tedy řešit tyto problémy. V určité fázi všechny členské státy mohou trpět velkými eh, ztrátami. Děkuji místo předsedkyně eh, Ana Gomeš. Já bych akorát eh, okomentovala to, co říkal pan Murphy o Portugalsku. Ano, digitalizace portugalského systému byla užitečná, ale pokud je o, a to zejména o malé podniky a jednotlivce, jako jsou autoopraváři nebo eh, v kadeřnice. Ale ten dopad byl velice negativní, pokud se, protože eh, malé úřady eh, se nezabývají tolik, nebo ty úřady se zabývají, a mimochodem loterie byla, z, z, z, byla, byla akorát zrušená, to bylo naprosto nes, to byl akorát způsob, jak prodávat německá auta v rámci loterie. Ale celkově ten systém se zlepšil. Mělo to určitý eh, dopad na eh, chování lidí. Eh, lidé pochopili, že musí platit daně. To je, myslím, pozitivní. A mám otázku na komisi. Jak to, když víme, co se děje, pokud je o vlastní zdroje Unie? Když tady hovoříme o víceletém finančním rámci na příštích sedm let, DPH ehm, opravdu si z DPH ehm, no, fin, financují eh, terorismus. Jak to, že to není priorita pro eh, členské státy i pro komisi, aby konfrontovala členské státy, eh, aby je postavila před jejich odpovědnost? My nevíme ani, které členské státy jsou proti. Takže Můžete nám říci, pokud ne, teď tak někdy jindy, které členské státy se eh, staví proti tomu, abychom eh, je mohli pohnat k odpovědnosti? A otázka na vás na všechny. Pokud jde o eh, ty důsledky z kryptoměn, pokud jde o tedy kryptoměnové burzy na některé členské státy, Některé členské státy e jsou e, vlastně teď takovými e, středisky pro obchod s kryptoměnami. Tak jaký to, um, jaké to má důsledky? Já jsem si jistý, že komise má seznam. Otázkou je, jestli nám ho poskytne. Ale uvidíme. Děkuji. Já chápu, že mě nežádáte teď, abych ten seznam teď zveřejnila. Jak víte, tak eh, to je velice důležitá věc. Předseda eh, Juncker ve, eh, za svého mandátu a, ehm, a komisař Morkovi si řekli, že je jasné, že na evropské úrovni musíme mít jasnou politickou iniciativu na ehm, boj s podvody s DPH. Všechny tyhle věci se týkají vyhýbání se daní, rozhodaňového základu a tak dále. I pro komisaře si ho který je velice aktivní veřejně, obrací se na členské státy a nejenom na veřejnosti, tlačí na členské státy tak, aby eh, se eh, snažili eh, bojovat s podvody, zejména s podvody na DPH. Také našimi všemi návrhy, iniciativami Dášíme to téma na jednání eh, mm, na radě. Někdy se to dostane na ministerskou úrovni, tam se to eh, více zveřejní. Ekofin se přenáší po internetu a je jasné, proč eh, členské státy tedy zaujímají stanovisko. Jak jsem říkala, my přijímáme jasná opatření s daňovými zprávami, aby mohli využívat ten vnitřní trh to je jeden z našich cílů, a aby eh, oni mohli eh, tady eh, dosahovat daňových výnosů a, uh, aby na to měli příslušný rozpočet. Také přijímáme kroky proti členským státům, které nedostatečně uplatňují legislativu. A to je velice podstatné. Někdy se legislativa špatně vykládá, někdy Není dostatek zdrojů. Není dostatečně procesů, aby eh, lidé mohli eh, dodržovat předpisy. Takže tady jednáme ze tří stran. Eh, politicky klíčová sdělení od institucí neustále ještě budete slychat tato sdělení a slycháte je za druhé spolupráce a za třetí vymáhání předpisů. A potom je tady čtvrtý aspekt, pomoc daňovým úřadům, eh, aby navzájem komunikovali Eurofisk, to je tady síť, a také neformální debaty mezi nimi, aby hledali řešení eh, týchž problémů, eh, protože oni čelí týmž problémům. Pan Murphy? Tak jenom stručně k tomu vašemu prvnímu postřehu. Já jsem v současné době univerzitní profesor a zabývám se daněmi a jsem tak velice eh, izolovaný a ten projekt, na kterém pracuji, je velice izolovaný eh, eh, uvnitř celého akademického světa. Ono je velice těžké vydávat články, které se zabývají daňmi v makroekonomické oblasti. Můžete si udělat článek o nějakém drobném projektu, ale pokud se na to chcete dívat na hospodářskou věc, tak za prvé makroekonomika tam se téměř ne, ne, neřeší eh, daně ani nějaké eh, daňové propady, to lidi nezajímá, protože to eh, lidi nezajímá a když to již neumím to říct jinak. Takže taková lhostejnost tady je poměrně široká. Moje manželka je lékařka a jednou mě diagnostikovala, že mám takovou daňovou poruchu ten posí, jsem posedlý daněmi. A pokud je o kryptoměny, tak my musíme mít eh, stejné um, informace. Protože eh, pokud je kryptoměna, tak je to jako takový daňový ráň. Pokud eh, do ní nevidíme, tak trpíme určitou zastřeností. A dá se to udělat docela jednoduše. Pokud vedete transakce v kryptoměně, které, která si nevyměňuje s mm, z eh, informace s eh, daňovými úřady, tak vaše eh, kontrakty nejsou vynutitelné. Čili můžete si je uzavírat, ale nemůžete vynucovat zaplacení. Takže buď spolupracujete s daňovými úřady, a nebo nelze ty transakce nějak vymáhat. Myslím, myslím, že to musíme říkat zcela jasně, tak aby ti lidé věděli, že jinak k svým penězům nemusí dostat. Děkuji. Eh, ještě nějaký nezapsaný řečník by se chtěl přihlásit o slovo. Tak tomu není. Takže požádám eh, našeho spoluzpravodaje, pana Niedermayera, jestli se zeptám, jestli ne, ne, ne, nechce si vzít slovo. Takže ještě jednou poděkuji eh, našim řečníkům za celý příspěvek informace k tématu podvodu na DPH. A mm, také za typy, jak... Ještě klid, prosím. Ještě jsme pořád neskončili. Samozřejmě bude tady eh, systém eh, definitivní DPH, eh, uvidíme, co se s ním stane na radě, ale vzhledem k objemu peněz, které do toho jsou, o které jde. To je jedna z klíčových otázek a náš výbor určitě se bude eh, zabývat eh, nebo bude se snažit zvýšit informovanost o eh, této věci a určitě tady bude stále větší tlak na to, aby státy řešily tuto mezeru nějak efektivně. Takže příští zasedání našeho výboru proběhne září. Mezičas eh, výbor eh, pojede na misi do Washingtonu. Setkáme se s americkým eh, ministrem financí Fincenem, navštívíme kongres. Čili to je program pro nadcházející týdny ve výboru. Mám tady napsáno, užijte si leto, ale já bych eh, byl rád, kdybyste eh, nezapomněli na příští plenární zasedání ve Štrasburku. Takže spíše uvidíme se ve Štrasburku a děkuji vám také všem eh, řečníkům tady a tímto končím zasedání.